Good afternoon, colleagues. And... Dobré odpoledne, milí kolegové. Srdečně vás zde opět vítám na zasedání výboru Libe. Libe přeji všem hezký nový rok. Doufám, že jste si během zimních prázdnin odpočali. Pokud nejsou námitky, schválíme také návrh pořadu jednání. Co se týká jazykového profilu, dnes nemáme tlumočení dánské, chorvatské a gailské. Schválení zápisu z 5. října, pokud nejsou námitky, zápis se schvaluje. Kolegové, dnes začínáme bodem 4. Mise Libe do Tunisu, v Tunisku, v období 18. až 21. září. Jsou zde někteří kolegové, kteří, eh, tedy kolegové z Tuniska, včetně eh, jeho excelence pana velvyslance. Delegace do Tuniska byla důležitá. Proběhla v rámci toho, abychom lépe chápali nejen spolupráci mezi EU a Tuniskem, ale abychom pochopili také vztahy s Líbí v oblasti řízení migrace a kontroly hranic. Delegace se setkala s celou řadou různých zúčastněných stran v obou zemích, včetně ministra vnitra, ministra zahraničních věcí, poslanců tuniského parlamentu a zástupců obou zemí a s jednotlivými agenturami OSN, stejně tak jako s italskou pobřežní stráží a mnoha organizacemi občanské společnosti. Dnešní diskuse probíhá na základě návrhu zprávy, ke které mohou přispívat všichni členové delegace, buď tedy písemně, anebo prostřednictvím ústního vyjádření zde dnes. Jako předseda delegace bych rád poděkoval tuniským orgánům eh, a panu velvyslanci za velice, řekl bych, detailní, hlubokou eh, delegační výpravu. Zejména co se týká pochopení vztahu mezi Tuniskem a Libí, eh, jsme eh, získali velice dobrý přístup eh, k lidem ovlivněným eh, to migrační situací. A já bych teď rád vyslechl členy delegace, pokud chce někdo něco říci. Pokud si tedy přejete, samozřejmě. Pokud se nikdo nehlásí, tak... Aha, tak Marie Christine se přihlásila jako první. Marie-Christine Beržia, prosím. Oui, merci. Euh. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co už je ve zprávě, ale chtěla bych zdůraznit několik aspektů, které jsme během té návštěvy považovali za důležité. Řekla bych, že především tato návštěva se zaměřila na situaci v Libii. Původně jsme totiž měli jet do Libie a z bezpečnostních důvodů jsme tam nakonec jet nemohli a obavy, které jsme měli ohledně situace v Libii, se spíš potvrdily. Oproti, nebo, nebo co se týče situace a postavení eh, migrantů a, a konkrétně a lidských práv obecně v této zdevastované zemi. To se tedy bohužel potvrdilo. Libijská vláda, takzvaně ta oficiální, má pod kontrolou jenom nepatrnou část území a přestože jsme se setkali s eh, ostrahou, s libijskou ostrahou eh, pobřeží, kteří byli Eh, v Tunisku, tak i tedy tito strážci pobřeží jsou schopni kontrolovat nepatrnou část libijského pobřeží. A od té doby se situace ostatně nezlepšila. Nadále pozorujeme nebo mm, situaci, která se nevyvíjí k lepšímu. Naše vlády přijaly řadu opatření s politováním musím konstatovat, že všechny míří stejným směrem, to znamená vracení lidí do Nigeru i za tu cenu, že se tím destabilizuje sever Nigeru a nejsou přijímána opatření pro to, aby podstatná část těchto lidí, kteří se nacházejí na libýském území, mohli na území Unie naopak. Nadále tedy jsou Eh, od, eh, vraceny a odtlačovány lodě zpátky do Libie a vytvoření call centra přímo v Libii proto, aby eh, nebo prostě nějaká centra, která by odlehčila italskému centru, to je projekt, který je nadále nutný a jestliže se tedy tito lidé dostávají eh, a zůstávají v Libii, tak je to velký problém, protože tam vládne bezpráví. Ehm, Slycháme různé věci o možných opatřeních vůči lidem, kteří porušují práva migrantů v Libii. Mezinárodní organizace, se kterými jsme se setkali, nám všechny řekly, že neexistuje žádný justiční systém v Libii, takže neexistuje způsob, jak si stěžovat na ty, kteří eh, páchají násilí na migrantech a toto nelze řešit v rámci nějakého právního řádu, což bychom považovali za naprosto elementární. Takže je tam určitý rozpor mezi realitou v terénu a určitými eh, jaksi retorikou, kterou slýcháme tady, slyšeli jsme to v prosinci. Je to rozpor, který si myslíme, že je potřeba dále zpracovávat v tomto výboru. Co se týče Tuniska, vzhledem k tomu, že jsme byli v Tunisku, tak jsme hodnotili také postavení migrantů v Tunisku. Podstatné je, že v důsledku evropských politik Tunisko se proměňuje v jakousi, eh, místo aby to byla země, odkud se emigruje, tak se stává zemí, kam se emigruje. A to je role, na kterou Tunisko historicky není připravené a je také naší odpovědností mu v tomto směru pomoci. A, takže jakmile se Tunisko dostane na nějaké černé listiny v souvislosti s praním špinových peněz nebo podporou terorismu, se mi nezdá být dobrá příležitost nebo dobrý signál eh, vůči Tunisku v jeho velmi těžké situaci teď. Co se Tuniska týče, jsou dvě věci, které mě zvlášť zaujaly. Jednak je to, že Tunisko musí upravit svou legislativu. Celá řada návrhů, eh, legislativních návrhů eh, má eh, Tunisko Evropský parlament na stole a bylo by potřeba, aby tyto zákony byly přijaty a uplatněny tak, aby migranti na tuniském území měli určitá práva. A za druhé jsme se také setkali s migranty, kteří nám říkali, že jsou vystaveni velice delikátní situaci, protože jsou odsouzeni k vysokým pokutám, protože se nachází v Tunisku ilegálně a velmi často se jim brání v návratu do vlasti, protože nejsou schopni ty pokuty uhradit. Tam je určitý rozpor mezi praxí a realitou. A chtělo by to, aby Tunisko přehodnotilo svou legislativu v této oblasti. A co se týče Tunizanů a Tunizanů, kteří si přejí migrovat do EU, tak bychom měli nadále pod, po, eh, jak si zdůrazňovat potřebu dohody o mobilitě mezi EU a Tuniskem. Jestli mám správné informace, tak ta jednání, která měla už začít, jsou nadále na mrtvém bodě, protože EU odmítla a, a dohodu o mobilitě v rámci obecné diskuse o dohodě z Aleka a Chtěla bych taky zdůraznit to, že dohoda o mobilitě se, týká, se skládá ze dvou částí. Jedna část se týká readmisních dohod, se čímž já nesouhlasím, ale pro EU je to zásadní. A druhá část, ta se týká liberalizace vízové politiky, což nepovažuji za příliš otevřené v porovnání s tím, co Tunizané očekávali. A v každém případě to musí obsahovat eh, vzájemné uznávání diplomů, což je zásadní pro země Magrebu a pro Tunisko obzvlášť. Takže tolik z mé strany, pane předsedo, k těm bodům, které mi připadaly důležité během této mise. Thank you, Děkuji, Marie Kristýn, to bylo velice komplexní. pan Štětina má slovo. Eh, on se účastnil delegace za EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu mluvit ve svém jazyce v českém. Vemte si prosím sluchátka. Eh, vaše excelence, milí hosté z Tuniska, jsem rád, že jste přišli navštívit naše zasedání. Myslím si, že je to velmi důležité abychom spolupracovali dohromady na řešení té děsivé uprchlické krize, která eh, probíhá a týká se zrovna tak nás jako Tuniska. Já bych eh, rád upozornil na jednu věc, která mě eh, trápila při celé té návštěvě. Samozřejmě my jsme se my jsme se e, dotýkali hlavně Tuniska, ale také jsme občas si všimli toho, co se děje v Libyi. A pro Libii samozřejmě, pro Tunisko je samozřejmě ten libijský problém velmi palčivý. Já bych rád upozornil na to, setkání, které jsme měli s jedním z novinářů. Myslím, že to byla, eh, myslím, že to eh, byla naše milá paní eh, koordinátorka, která ho doporučila. Byl to Mark Mikalev, jestli to čtu správně. To bylo velice zajímavé setkání, protože to je muž, který pracuje v Libii velmi soustavně už dlouho, myslím možná víc jak rok, myslím možná víc jak dva roky. A zabývá se především teda pašováním lidí. Proč to všecko říkám? Říkám to proto, že v Libii pracují desítky a desítky novinářů. A ti tam jsou, ti riskují, ti nám dávají zprávy, co se tam odehrává a Evropská unie přitom nemá své velvyslanectví v Tripolis. To má svoje velvyslanectví v Tunisu. A možná, že úředníci tohoto velvyslanectví Evropské unie jednou za čas přijedou na pár hodin do Tripolisu letadlem a zase odletí. Jak mají řešit tento složitý problém, diplomaté Evropské unie, když eh, nedokážou projevit aspoň tu minimální odvahu, jako projeví ti novináři, jako byl jmenovaný Mark Mikalev. Ale abych nebyl jenom pesimistický, ještě na jedno setkání bych upozornil rád. A byl to, eh, byl to setkání s plukovníkem Masudem. což je Head of International Cooperation Libyan Navy Coast Guard. On byl pro mě tím světlým bodem, který vede někam k opravdovému konkrétnímu jednání, které by potřebovala Evropská unie vést v Libii. Ale k tomu potřebujeme najít odvahu vážení eh, diplomaté Evropské unie. Je to Masudovo Eh, expoze ukázalo, že řešení spolupráce je, teď ta Evropská unie platí a Evropská unie cvičí ty mládence eh, eh, z, z Coast Guardu libýského. Ta spolupráce je možná, ale bez odvahy řešit tento problém, bez osobní odvahy si myslím, že ta těž, cesta bude ještě daleká a těžká. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám. Pokud se nehlásí nikdo další, tak eh, já bych rád poděkoval tuniským orgánům za to, že jsou zde a eh, děkuji všem členům delegace. Eh, všechny nás ohromilo, jak široký přístup jsme měli jednak tedy k těm organizacím, ale také k těm migrantům v rámci Tuniska. Slyšeli jsme jejich skutečné příběhy a řekl bych, že to byla hodně neobvyklá delegační cesta, protože jsme na jednu stranu hodnotili situaci Tuniska, ale zároveň jsme se mohli informovat i o situaci v Líbii, což je velice neobvyklá kombinace a myslím si, že to pozitivním způsobem formovalo v naš, eh, naší práci v obou těchto oblastech. Řekl bych, že Marie Kristýn eh, to zde schrnula velice, velice detailně všechny ty aspekty tohoto dvojího účelu, chcete-li, naší delegační cesty. Myslím si, že ta zpráva bude hovořit eh, sama za sebe. Takže děkuji oběma kolegům, kteří byli v té delegaci a mluvili zde. Nevím, jestli někdo z tuniské delegace, eh, z těch, co jsou zde, chtějí promluvit. Pan velvyslanec možná? Pane velvyslanče, prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Just quelques secondes. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Je pro mě velkou ctí, že eh, jsem tady. Já už často vlastně pravidelně mám pocit, že chodím na, do výboru Libe a kromě toho mám tady to privilegium, že jsou tu se mnou dva státní tajemníci, státní tajemník pro zahraniční věci a státní tajemník pro zahraniční obchod, kteří přišli v rámci posilování vztahů mezi Tuniskem a EU. Moje přítelkyně paní Veržia, hovořila o tématu, o kterém já jsem dnes hovořit nechtěl. Bohužel Tunisko má trojí starost. Jednak naše jižní sousedství, vy jste prakticky hovořili celou dobu o Libii, ani ne tolik o Tunisku. Na, kromě toho na začátku prosince bylo Tunisko na, zapsáno na seznam daňových rájů. Je to ráj, ale ne daňový a to můžeme doložit. A pár dní na to jsme se odstli na dalším seznamu eh, a sice eh, oblasti financování terorismu a praní špinových peněz. Mě to trochu šokuje, protože od roku 2011 Tunisko bohužel naráží na tento jev eh, jev terorismu, který je pro nás nový. Do roku 2011 jsme neznali zbraně, drogy, praní špinavých peněz ani obchodování s lidmi. Nic takového u nás nebylo a bohužel situace se hodně eh, změnila k horšímu a my na to narážíme. Dávat Tunisko na tento seznam je pro nás opravdu šokující. A přáli bychom si, aby Tunisko dostalo čas na to, aby mohlo vysvětlit a prokázat, že jsme na správné cestě, že se snažíme. Tun, tuniští poslanci nemají kanceláře, nemají asistenci a mají takovéto hromady papírů, eh, kde, které musí prostudovat. Dejte nám prosím vás trochu času, abychom vysvětlili, vyargumentovali a doplnili naše, dokončili naše postupy. To je to, co bychom si přáli. Co se týče to, to černé listiny, máme naději. Bohužel dopis ministra financí dorazil trošku pozdě, takže nebyl včas vzatý v potaz, takže jsme byli zapsáni na ten Eh, seznam na tu černou listinu a jsem poněkud šikován, protože některé země jsou celosvětově uznávané jako daňové ráje a na seznamu nejsou. A Tunisko, které od roku 72 má Eh, legislativu na podporu zahraničních investic v Tunisku. Jaké nástroje máme na podporu investic v Tunisku, jestliže nestanovíme nějakou fiktivní daň pro firmy, které budou chtít investovat v naší zemi? To je náš jediný nástroj od roku 72 k tomu, abychom se pokusili dostat tyto investice k nám do země. A dobře víte, že ty investice všichni potřebujeme, vzhledem k tomu, že máme vysokou nezaměstnanost už velmi dlouho, bohužel, a v posledních sedmi letech se ještě zvýšila. 15 obyvatelstva, hlavně mládež a hlavně eh, a vysokoškolští absolventi. Máme asi 650 tisíc mladých nezaměstnaných, z nichž skoro polovina eh, má vysokoškolské vzdělání. V roce 2011, já si pamatuju takový obrázek, to mě, to, jeden člověk eh, v kampani ukazoval čtyři diplomy svých čtyř dětí, které všechny jsou eh, absolventy vysokých škol a všechny jsou nezaměstnané. My jsme věřili v sociální spravedlnost, ale bohužel takto to vypadá. Takže proto já jsem taky na začátku říkal, že vlastně máme trojí starost, jednak to naše sousedství, za druhé eh, ten seznam eh, financování terorismu a praní špinavých peněz. Kdo může vůbec říci, že Tunisko financuje terorismus. My jsme v trvalé válce s terorismem každý den a, a, a, a to nás dáte na seznam e, těch, co financují terorismus a, a daňových rájů, to je opravdu překvapivé. My na jednu stranu slyšíme povzbudivá slova ze strany EU, tak jako obecně a, a od eh, europoslanců a na druhé straně e, nás takovýmto způsobem toto srazí. E, v poslední době těmito seznamy, jak si tuniská ekonomika je na tom už tak dost špatně a teď, že jsme se dostali na tyto dva seznamy, tak to zase půjde dolů a zase e, se zhorší zaměstnanost a tak dále. Takže, když dovolíte, já zatím bych předal slovo e, k státnímu tajemníkovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, já nechci zneužívat vašeho času. Ono toto nebylo vyloženě e, na programu v souvislosti s, s tímto programem. Jenom, jinak jenom zdvořilostně na minutku já takže prosím, kdybyste mohli jenom stručně minutku. Pane předsedo, já jsem přišel pozdravit váš výbor, protože jsem měl tu čest vás přijmout v Tunisku. Viděl jsem, že jste ocenili eh, přístup a, a a reakce z naší strany, kdy jste mohli mm, klást otázky a, dostat všechny informace z první ruky. Ale právě protože sám jsem členem výboru pro občanské svobody, tak bych chtěl říci, že Tunisko, které dnes budujeme, e, ve kterém budujeme demokracii, by se chtěla inspirovat evropským modelem, protože Evropská unie je pro nás vzor a, a prostor svobody, které kterou považujeme za důležitou. A my jsme právě v této fázi budování a chceme mít co nejlepší vztahy s Evropskou unii, samozřejmě ve všech oblastech. A my jsme tady celá delegace, hlavně náš tajemník pro zahraniční obchod je hlavním vyjednávačem Alika byl nedávno zrovna jmenován do této funkce, takže pokračujeme v jednání v rámci Aleka. Je to celý balíček, je to takový celek a právě proto bychom si přáli, aby Tunisko dostalo čas, aby ta jeho demokracie, která nyní je budována, nebyla zablokována z procesních nebo technických důvodů. Takže to, to je všechno z mé strany. Děkuji vám mnohokrát, excelence, a těším se na další setkání. Thank you to you both. Děkuji vám oběma. A děkuji za vaše připomínky. Já bych se chtěl obrátit přímo na pana velvyslance. Už o tom hovořila eh, paní Verža a to je otázka eh, páté směrnice eh, o boji proti praní špinavých peněz. Paní Verža to zmínila správně, protože během vánočních prázdnin jsme byli v kontaktu s vaším velvyslanectvím, protože Tunisko na tom seznamu je, seznamu spojeném s touto směrnicí. My chápeme ten paradox a chápeme obavy, které to ve vás vzbuzuje. Myslím si, že paní Verža to vyjádřila velice dobře. Chtěl bych jenom vysvětlit kolegům, jaké kroky jsme podnikli my. A sice eh, velice jednoduše eh, dotyčná směrnice se netýká pouze výboru LIBE, ale také výboru EKON. Máme sdílenou kompetenci takže já mohu s radostí oznámit, že oba tyto výbory, oba předsedové výboru, eh, odložili eh, termín eh, pro diskuze o Tunisku a o jeho přítomnosti na tomto seznamu. Schválili to všichni koordinátoři výboru Libe a zareagovali velice rychle, což ukazuje, že náš výbor reaguje prakticky. My jsme navštívili Tunisko, chápeme, jaké jsou tam migrační tlaky, pod jakými mnoha různorodými tlaky se Tunisko na nachází. Naše partnerství musí být opravdové partnerství. Toho jsme si vědomi a musíme tedy jednat co nejrychleji a velice si vážíme naší spolupráce. Musíme se přesunout k dalšímu kroku a sice využít ten získaný čas k tomu, abychom mohli e, přednášet argumenty. E, budeme tedy e, úzce spolupracovat a uvidíme, jakého pokroku se nám podaří dosáhnout. Myslím, že vaše příspěvky to dnes znovu potvrdili, takže ještě jednou děkuji, že jste přišli a děkuji také kolegům za to, že nás informovali o delegaci. Chtěl jsem to ještě vysvětlit těm kolegům, kteří toto téma E, tak podrobně nesledují to téma praní špinavých peněz. Takže e, děkuji vám moc krát, pane velvyslanče, vážení kolegové. Můžeme se nyní posunout k dalšímu bodu a děkuji vám moc krát. Ještě e, já bych chtěla něco říci, ne, ne k Tunisku, ale k organizační připomínku ještě, než začne další bod, jestli můžu. Já si uvědomuji, že u takhle důležitého bodu je škoda, že tu mnoho poslanců není. A důvodem je, že mnozí z nás musí být také na výboru pro terorismu, který zasedá právě teď. A e, já bych na to chtěla upozornit sekretariát e, našeho výboru a sekretariát výboru pro terorismus, aby se domluvili a aby v pondělí odpoledne, kdy je tu bez tak málo poslanců, abychom se nemuseli dělit mezi dvě důležité schůze, které se konají zároveň. Děkuji moc krát. E, paní Mecola. Pokusíme se eh, prostřednictvím sekretariátu s tím něco udělat. Bohužel eh, jedním z problémů se zvláštními výbory eh, je ten, že naše výbory mají v podstatě stejné členy, jelikož se zabývají podobnými tématy, což bude vést ke mnoha kolizím. Samozřejmě i já jsem členem zvláštního výboru pro boj proti terorismu, takže to, tohle se bude stávat. Náš sekretariát se snaží tomu předcházet, jak jen to jde, ale bohužel je s tím spojeno mnoho problémů. Aktivně se snažíme situaci řešit, ale eh, nebudu vám dávat nějaké naděje, že by se to brzy povedlo vyřešit. Nicméně budeme se o to snažit a budeme se snažit zabraňovat kolizím. Nebude to však jednoduché. A to není jediný důvod, proč je to málo lidí na schůzích výborů. Nicméně snažíme se. Jdeme tedy dál na bod číslo 5. Jdeme na bod 5, vážení kolegové, což je důležitá výměna názorů, o kterou jsme žádali. Je to výměna názoru s komisí ohledně tematické diskuze vedoucích představitelů EU o dalším postupu ohledně vnější a vnitřní dimenze migrační politiky. 7. prosince komise vydala toto sdělení které, eh, jak víte, obsahuje řadu příloh, jež se týkají témat, které probíráme ve výboru LIBE, jako je například znovu usídlování a evropsko-turecké prohlášení. To sdělení eh, se týká také současného stavu implementace legislativního balíčku na reformu eh, společného evropského asilového systému. Vítáme samozřejmě tuto příležitost, při které vidíme, že tyto aktivity jsou integrovány do širší perspektivy evropské migrační politiky. Jak to výbor LIBE už navrhoval ve zprávě o situaci ve středozemí a o e, holistickém přístupu k migraci, který byl přijat v dubnu 2016 e, ve výboru Libe. E, nyní se tedy dozvíme, jaký je aktuální pokrok. Pan Simon Mordew nám nabídl, že nás bude pravidelně informovat, což nyní dodržuje, hodlá nás zpravit o situaci a zase vysvětlím pro ty z vás, kdo to nevědí, je náměstkem generálního ředitele e, v Evropské komisi. Pak je tu také Krasimír Nikolov e, z Evropské služby pro vnější činnost. Takže Simone, e, velice vás vítám, šťastný nový rok a prosím, máte slovo. Děkuji moc krát. Já bych chtěl i vám popřát šťastný nový rok, jak vám, pane předsedo, tak i poslancům a asistentům, kteří jsou zde přítomní. E, my jsme se 7. prosince v tom sdělení e, pokusili o nastínění velice jasné politické cestovní mapy s konkrétními klíčovými kroky, které by nám měly pomoci dosáhnout kompromisu ohledně migračního balíčku a konečně také doufáme v hmatatelný pokrok v reformě společného evropského asilového systému do června letošního roku. Než se dostanu k obsahu toho sdělení, tak vám uvedu několik aktuálních čísel. Jsme na počátku roku 2018 a došlo už k určitému pokroku. Například za posledních 12 měsíců počet životů zmařených ve středozemním moři poměrně značně klesl z 4581 v roce 2000 2016 na 2832 eh, v roce 2017. Stále je to příliš mnoho, nicméně je to pokles o 38%, což je dobrá zpráva. Právě tak poklesl počet příchozích do Řecka. V roce 2017 eh, klesl na 35 tisíc, původně to bylo 177 tisíc v roce 2016, takže to je téměř pokles na pětinu. Eh, a po těžkých začátcích eh, v roce 2017 došlo k značnému poklesu počtu příchozích do Itálie. Eh, zhruba 180 tisíc v roce 2016 na 119 tisíc v roce 2017, což je pokles o 30 Pokud jde o eh, ochranu, tak proběhly dva poměrně úspěšné programy znovu usídlování a více než 25 tisíc zranitelných osob, zranitelných uprchlíků našlo útočiště v Evropské unii. A když se podíváte na globální čísla, tak eh, globálně je to zhruba 80 tisíc, což si myslím, že je začátek poměrně značného posunu v naší politice a znovu usídlování je čím dál eh, důležitějším nástrojem. Pokud jde o 33 eh, tisíc lidí, kteří jsou žadatelé o relokaci z Řecka a kteří potřebují ochranu, tak k těm se ještě vrátím, protože to bylo poměrně značně medializováno před Evropským summitem. Eh, my bychom chtěli předat eh, hlavní eh, sdělení v našem dokumentu v tom smyslu, že došlo k pokroku, nicméně je potřeba naši činnost skonzolidovat ve všech těchto odlišných oblastech a ve všech těchto akcích. Myslím si, že potřebujeme mnohem více nějaký rámec migrace a azylu odolný vůči budoucnosti a ne ad hoc řešení, které možná nějaká řešení přinesla, ale já vím, že něco podobného požadujete i vy v parlamentu. Už jsme o tom diskutovali mnohokrát. A sice eh, musíme eh, pracovat eh, na všech frontách, interně i externě. To jsou dvě dimenze e, naší migrační politiky a nebudeme-li pracovat na obojím, tak nevznikne komplexní systém, který nastaví správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou. Neexistuje žádný kouzelný všelek, nějaké kouzelné opatření, které by vyřešilo všechny problémy, před kterými stojíme nebo které by nám umožnily vyřešit všechny eh, aspekty eh, migrace. Eh, já si myslím, že letos i v budoucnu uspějeme pouze, když budeme úspěšně dělat pokroky na všech frontách. A teď eh, několik klíčových bodů obsažených v tom sdělení. Eh, co se týče reformy společného evropského asilového systému, tak my jsme předložili na stůl návrh na reformu už v roce 2016 a teď eh, si myslím, že už uběhla dlouhá doba a je nejvyšší čas dospět k nějaké dohodě. A my doufáme, že cestovní mapa, kterou jsme předložili, umožní hmatatelný pokrok do poloviny roku 2018. A zejména doufáme, že to bude podnět pro pro radu, která si tak uvědomí akutnost situace a že se tak pohnou členské státy. Je to důležité, je to zásadní, protože je to odolné vůči budoucnosti a my musíme přestat fungovat v krizovém režimu protože ta čísla klesají, jak vidíme, a není důvod, abychom fungovali v krizovém režimu, pakliže můžeme mít skutečný fungující asilový systém. Takže to bylo sdělení určené oběma spoluzákonodárným orgánům aby v jejich vyjednáváních hlavním cílem byla co nejvyšší konvergence a také boj proti pobídkám k sekundárnímu pohybu. Je zapotřebí nabízet lepší a rychlejší ochranu těm, kteří ji potřebují a zároveň bojovat proti zneužívání systému a je třeba pracovat na navracení těch, kteří ochranu nepotřebují. Všichni jsme jistě připraveni učinit kroky tímto směrem Eh, kroky směrem ke společným evropským eh, standardům. U některých návrhů eh, není vždy viditelná evropská přidaná hodnota. A já si myslím, že je potřeba dělat pokroky u všech klíčových legislativ týkajících se azylu. Ohledně Evropské agentury pro azyl děláme značné pokroky. Pak eh, jsou tu pokroky také u Eurodaku, ale ještě zbývá učinit nějaké pokroky u nařízení o kvalifikacích, u směrnice o podmínkách přijímání a u evropského rámce znovu usídlování. To jsou všechno eh, legislativy, u kterých probíhají trialogy. Eh, a dále je zapotřebí, aby parlament i rada pokračovali ve své práci a doufáme, že e, ideálně do května začnou vyjednávání. A v neposlední řadě e, bych se chtěl zmínit o Dublinu. Já si myslím, že žádná reforma současného asilového systému by byla možná, aniž by ten systém uh, obsahoval sdílení odpovědnosti a solidarity. Víme, že dublinská reforma je klíčová a je to také jediné strukturní řešení do budoucna. Vy v Evropském parlamentu už jste přijali svou pozici, váš názor je jasný a teď je nejvyšší čas, aby i členské státy přijali svou pozici. Myslím si, že bulharské předsednictví uh, je odhodlané se o to snažit. Uh, už tento týden se schází skupina předsednictví, která má připravit půdu pro další setkání lídrů. Já bych chtěl při této příležitosti také zopakovat některé výroky, které poměrně razantně proslovila komise ve vašem parlamentu. Nedomnívám se, že reforma dublinského systému bez silné relokační složky, zejména v situacích krize by nám umožnila řešit problémy, před kterými stojíme. A pak bych chtěl také jasně říci, že někteří říkají, že relokace e, je nezdarem. Já si ale myslím, že to tak není. Když se na to podíváte neutrálně a pozorně na ta čísla, zjistíte, že relokace je poměrně úspěšným nástrojem, který podporuje Řecko a Itálii a poměrně úspěšně e, dává lidem přístup k jejich právům, což lze podložit statistikou. Když se podíváte na čísla, tak zhruba 35 245 bylo způsobilých žadatelů pro relokační program a e, zhruba 33 tisíc, 33 693 z nich už bylo relokováno. E, co to znamená? Znamená to, že úroveň implementace je asi 93%. A e, mohu říci zcela jasně, že potřeba relokace nijak neklesá a dokud nebude přijata reforma Dublinu, která je urgentní, jak už jsem říkal, je potřeba, aby členské státy i nadále byly solidární. My se budeme snažit o poskytování finanční podpory jejich snahám, ale paralelně k této reformě si myslím, že musíme pokračovat eh, na práci na všech ostatních eh, legislativních pilířích migrační politiky. Navrhujeme rozhodné kroky v některých těchto dalších oblastech. Eh, zmíním to velice stručně. Za prvé je třeba chránit vnější hranici, Eh, teď už je rok a půl od přijetí nového mandátu pro Evropskou eh, pohraniční a pobřežní stráž a je nejvyšší čas, aby eh, tato stráž využívala svůj mandát naplno. Agentura urazila už dlouhou cestu, e, zaměstnala asi 1700 pohraničníků, ale je třeba dělat více. Je naprosto nutné, aby do března Evropská pohraniční a pobřežní stráž měla k dispozici všechny zdroje a veškerý personál, případným rychlým reakcím. Stále nám chybí zhruba 200 zaměstnanců. Myslím si, že jenom 14 členských států přispělo eh, vybavením na rychlé reakce. Eh, to je neuspokojivé. Je třeba, abyste i nadále vyvíjeli tlak na členské státy, tak jak jste to dělali dosud. A kromě toho je potřeba posílit eh, úsilí v oblasti navracení. Já se já vám mohu slíbit, že vás budu pravidelně informovat, co se děje v této oblasti. Vím, že je to citlivé, že je to e, ožehavé, nicméně jsem pro úplnou transparentnost. A tady je třeba e, si uvědomit e, zejména to, že došlo k určitému kvantovému skoku v počtu navracecích operací, které provádějí jak členské státy, tak Evropská agentura. A v prosincovém sdělení stanovujeme pro agenturu poměrně ambiciozní cíle. Říkáme, že bychom chtěli, aby docházelo ukázala dobře března nárůst o 300% eh, a eh, ještě větší nárůst do konce roku. Eh, mnohem více toho lze dělat zákonodárnými cestami, aby existovaly legální cesty do Evropy. V září jsme vyzvali členské státy, aby znovu usídlili při nejmenším 50 tisíc lidí do konce roku 2019. A dobrá zpráva je, že už jsme získali eh, několik velice konkrétních závazků, okolo 40 tisíc do konce prosince. Takže si myslím, že cíl 50 tisíc eh, je splnitelný. A mnohem více musíme dělat také na ekonomické frontě, abychom odstranili problémy, jako je e, nedostatek strukturálních dovedností a e, problémy s věkem, s prac, s pro, se snižujícím se produktivním věkem. Tady je zapotřebí učinit do května konkrétní nabídky pro partnerské země. A tady by bylo velice užitečné, aby Rada a Evropský parlament dospěli k dohodě k ambiciozní dohodě o modré kartě, která by nám umožnila přitáhnout vysoce kvalifikované pracovníky, které naše ekonomika potřebuje. A dále, pokud jde o tu vnější dimenzi, tak k té eh, řekne něco více můj kolega z Evropské služby pro vnější činnost. Je zkrátka potřeba eh, udržitelně implementovat evropsko-turecké prohlášení. Eh, ještě musíme hodně pracovat na zlepšení situace v Libii, zejména těch, kteří jsou nejzranitelnější. Já plánuji s kolegy z ESVČ eh, navštívit Libii v nejbližších deseti dnech společně s UNHCR Eh, budeme uvažovat o zlepšení tamní situace. Už nyní došlo ke značnému zvýšení eh, asistovaných dobrovolných návratů a doufáme, že dalších 15 tisíc eh, těchto dobrovolných asistovaných návratů z Libie proběhne do února. A právě tak no, nouzová evakuace z Libie do Tuniska a následné znovu usídlení do Evropské unie, tak ty také očekáváme do konce února. A pak ještě poslední bod, který bych chtěl zdůraznit z toho sdělení, který považuji za důležitý. A sice byli bychom rádi, kdyby členské státy e, přispěly významnou částkou do svěřeneckého fondu pro migraci, zejména do toho severoafrického okna, kde je značný nedostatek financí, zhruba 300-400 milionů euro. Takže na závěr bych chtěl zopakovat ještě jednou hlavní body tohoto sdělení. Nyní je čas na to, abychom se posunuli od ad hoc reakcí ke strukturálním reakcím. Naléhavě potřebujeme reformu evropského azylového systému a kromě toho musíme pracovat i na všech ostatních frontách, protože klíčem je vzájemná provázanost. Ta nám umožní dospět k udržitelné a úspěšné evropské migrační politice. Děkuji vám moc krát. Děkuji moc krát, Simone. A nyní má slovo pan Nikolov z ESVČ, který zastupuje paní Lotek Nucen. Děkuji moc krát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl omluvit paní Knucen, která dnes nemohla přijít. Chtěl bych ještě přidat dvě konkrétní připomínky k tomu příspěvku evropských institucí k externím aspektům migrace. Za prvé je to pokrok na střední středomořské trase a za druhé, je to situace v debatě o migraci na globální úrovni. Já se soustředím především na tu centrální středomořskou trasu. V posledních několika týdnech byla zprovozněna ta takzvaná trojstrana Task Force, která vznikla na samitu s Africkou unii 30. listopadu a která znamená praktický eh, průlom eh, v situaci eh, migrantů z, z Libie. Naši partneři z Africké unie i partneři z agentur OSN a Mezinárodní organizace pro migraci nyní spolupracují mnohem úže. Užeji už proběhlo několik schůzí, jak na operační úrovni v Addis Abeba, tak na politické úrovni e, pod záštitou vysoké představitelky tady v Bruselu 14. prosince. Pak proběhla další schůze těsně před prázdninami v Tunisu za účasti našeho velvyslance a úředníků Africké unie a obou agentur. A jak už zmínil pan Mordew, připravujeme návštěvu na vysoké úrovni do Tripolisu do konce tohoto měsíce. Důležitá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je neustálá koordinace s libýskými orgány. No, tu musíme uchovávat aby spolupráce na politické i operační úrovni byla plně zajištěna. To je také cílem té chystané návštěvy. Pokud jde o konkrétní otázky, které je třeba řešit, chtěl bych zmínit otázku přístupu k záchytným zařízením v Libii. To je eh, otázka zatím nejproblematičtější. Spolupracujeme s libijskými orgány a s agenturami OSN na tom, aby eh, zaměstnanci IOM a UNHCR byli přítomní v těchto centrech tak aby byla zajištěna ochrana migrantů podle mezinárodních standardů. A druhou otázkou, kterou se zabýváme, je poskytování konzulární podpory. Ta procedura navracení migrantů do jejich země původu by měla probíhat hladce, a tady velice kvalitně spolupracujeme s partnery z Africké unie, kteří pomáhají poskytovat konzulární podporu eh, jménem mnoha zemí Africké unie, zejména těch, eh, které nemají stále konzulární zastoupení v Libii. A třetí otázkou je potom pokrok projektů reintegrace. reintegrace v zemi původu po té, co se migrant vrátí domů. Podle informací IOM do konce loňského roku proběhlo téměř 20 tisíc dobrovolných asistovaných návratů z Libie, tedy číslo za celý rok. Je to obrovský nárůst oproti jednomu tisíci asistovaných návratů z roku předtím. Naše dosavadní spolupráce nejen s orgány OSN, ale i s Africkou unii značně osvětlila skutečnost, že je potřeba nějaké všeobecnější reakce na migrační situaci a že je zapotřebí aktivnější přístup našich afrických partnerů. Mohli jsme tak zkvalitnit a rozšířit eh, debaty i na globální úrovni. Mohla tak proběhnout praktická zkouška spolupráce napříč kontinenty. Což je důležité pro probíhající diskuze o e, globálních kompaktech, o migraci a uprchlících, které momentálně probíhají. se nyní připravujeme na formální vyjednávání o globálním kompaktu o migraci. Vyjednávání začne příští měsíc na základě eh, eh, návrhu textu, který dostaneme na konci tohoto měsíce. A připravujeme náš příspěvek do tohoto vyjednávání. Tady je důležité zdůraznit eh, to, že Evropská unie v přípravném eh, stádiu dokáže hovořit eh, jednou řečí. Může, dokázala najít společnou řeč v roce 2017 a dosavadní pozice byla přijata jednomyslně všemi členskými státy a různé specifické příspěvky k různým tematickým částem diskuze o globálním kompaktu eh, taktéž. Takže dosavadní výsledek je opravdu jednomyslná pozice, kterou zastávají všechny členské státy v přípravné fázi. Znamená to, že přípravné práce eh, v, touto, v tuto rozhodující chvíli probíhají velice dobře. Doufám tedy, že se nám podaří udržet takto úspěšnou diskuzi s členskými státy, včetně bulharského předsednictví, a že se nám povede jednomyslná pozice Evropské unie i ve fázi formálního vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní rovnou dám slovo poslancům v pořadí, v jakém se přihlásili. Takže prosím, omezte se na dvě minuty a prosím paní kolegyně. Děkuji, Klode. Já mám pár připomínek, taky proto, že ta stávající rozprava vychází z hodnocení monitoringu usnesení parlamentu zprávy Kinge Micela. My jsme chtěli globální přístup takže můžeme opustit ten přístup, který v posledních letech platil, a sice, že se fungovalo v rámci nějakých eh, naléhavých eh, situací. Takže pokud chceme střednědobou a dlouhodobou perspektivu, musíme investovat do legislativních nástrojů. Čili z toho vycházím. A jedna z těch hlavních věcí vyplývajících z tohoto dokumentu je solidarita. Vyhledávání, záchrana, snažíme se zachraňovat životy. To považujeme za tak důležité, že to nemůžeme nechávat stranou. 6. ledna tohoto roku mnoho zemí oceňuje že se snížil počet mrtvých, ale bohužel stále ještě mnoho lidí eh, umírá eh, na, eh, na moři, například na začátku ledna to bylo 160 migrantů. A na to nemůžeme rezignovat. A je potřeba také posílit legislativní reformu, reformu Dublinu. A já bych si přála, aby Rada a bulharské předsednictví, které teď začíná, měli odvahu, tak jako parlament měl odvahu žádat změnu Dublinu a posílit solidaritu a e, zajistit spravedlivou dělbu odpovědnosti. E, na závěr, jedna věc mi není jasná. Četla jsem ten postup, který nám byl předložený, ale v tom dokumentu se v jednom místě hovoří o dostatečné množství nebo po, eh, z legálních cest, hovoří se o modré kartě, pilotní projekty pro zahájení ekonomické eh, eh, legální migrace do května 2018. A mě by zajímalo, o co se jedná. A zajímalo by mě, jakou, jaký bude postup pro tyto možnost, tuto možnost, která eh, se objevila v Abidžánu, především v souvislosti eh, eh, s Líbí. Děkuji. A další, pan kolega, děkuji. Děkuji za obě prezentace. Hovořili jste hodně o významném pokroku v této oblasti a to si myslím, že je důležité, ale Dovolte mi, abych trochu hovořil i o problémech, které nadále máme. Za prvé jsem si zcela jist, že otázka migrace a, a, a uprchlíků je a bude hlavním problémem pro rok 2018, čili velký pokrok byl zaznamenán, ale i mnoho problémů. Je důležité, jak jste říkali, že teď je vhodná doba udělat něco víc pro to, aby vznikl skutečný společný evropský asilový systém. Ale současně já musím říci, že je zcela jasné, že parlament, komise a především rada eh, hovoří různým jazykem a eh, jinými hlasy. A to není udržitelné jedno předsednictví eh, jak si předává to rozhodnutí dalšímu předsednictví a žádné předsednictví ani rada nemají politickou odvahu přijmout významné politické rozhodnutí. Takže jako Evropský parlament my jsme dokázali uřídit ty naše rozpory v uplynulých letech a um, po té, co se nic nestalo, teď bulharské předsednictví si myslím má taky omezený zájem v této oblasti, takže já to musím opakovat, je to neudržitelné pro Evropský parlament. Takže jenom dva stručné příklady. Za prvé, jak jste říkali, asilová agentura. My jsme dosáhli politické dohody loni v létě a během uplynulých šesti měsíců se nestalo nic v této oblasti, protože rada říká, no jo, ale když ona není dohoda mezi členskými státy, ale to je povinností rady vytvořit. Nebo mohu uvést příklad relokací, no, že se musí udělat kompromis s vyšegrádskými zeměmi. A co se stalo? Nic, protože ke kompromisu není na jejich straně nikdo ochoten. Takže my eh, budeme mít v roce 2018 ještě více problémů, než jsme měli v roce 2017. Děkuji. Já bych dovolil eh, si říci, že jak si tady všichni obcházíme jedno téma a to je modrá karta. Já jsem zpravodaj pro téma modré karty. Ehm, a takže Ehm, mohu říci, že rada opravdu neprojevuje žádné nadšení v této oblasti a já pak, až to bude na programu, tak se k tomu vrátím, ale rozhodně, jak si to nebude jednoduché prema. A paní Barbara. Děkuji, děkuji pane předsedo a šťastný nový rok vám všem. Musím říci, že jedna věc mě tady nepřesvědčila eh, v tom, co říká komise. A to je ta tendence politiku návratů um, ehm, prezentovat jako humanitární pokrok. Já to hned vysvětlím. Jestliže teď přichází do Evropy méně migrantů, nebo pokud bude méně migrantů do Evropy přicházet, bude jich i méně umírat. A Eh, a jestliže někdo to staví tak, že když se budou víc vracet, budou méně přicházet, tak to si myslím, že je zjednodušení, zjednodušující. A položím jednu otázku. Ty eh, relokace do Libie. Eh, cílem je uvolnit ta retenční střediska, ale to se dá těžko realizovat. Před Vánocemi zástupce OSN vysvětloval, jak je prakticky vyloučené mít přístup k některým detenčním eh, zařízením a střediskům, protože zaprvé nevíme vůbec, kde se nacházejí a jakmile se vyprázdní, tak se zase naplní. Co se týče modré karty relokalizace, tam jsem trošku méně optimistická než zpravodajové. Co se týče relokace, říká se, že je to úspěšné, to mi připadá přehnané. A hovořit o ambiciozní modré kartě, to si myslím, že je Fata Morgana vzhledem k tomu, co se děje v radě. A mám jednu otázku na závěr. Vojenské zapojení v Nigeru. Mě by zajímalo, v čem spočívá. protože v Itálii se hovoří o tom, že by, Irá, eh, eh, že by vojáci z Iráku byli převelhni do Nigeru a mě by to zajímalo více dopodrobna. Děkuji, Barboro. A nyní kolega Mezola. Děkuji, děkuji vám, že jste přišli mezi nás. Eh, ocenila bych také, kdyby tu byla rada, aby reagovala na některé věci, co tady říkal kolega. A EPP obecně podporuje cestu ku předu, která mm, figuruje v tom dokumentu komise. Je to problematické, ale, ale rozum, je tam rozumný přístup, co se týče mnohostranosti eh, toho řešení. My jsme podporovali rámec pro trvalé eh, eh, relokace, pomoci pro ty, kteří je potřebují a pravidla proti zneužívání systému je potřeba, aby existovaly legální cesty, které by tím pádem oslabovaly i legální eh, převaděče a podobně. Samozřejmě současně potřebujeme také eh, humánní eh, politiku návratu, tak aby byly postupy rychlé a spravedlivé, buď aby došlo k účinné integraci, anebo k rychlému návratu Eh, jenom malé procento těch, kteří neobdrželi mezinárodní ochranu, byli navráceni a to se týkalo zemí Balkánu, ale do zemí jako eh, Mali třeba se vrací něco přes 4%, to se rozhodně musí zlepšit. Takže bychom měli se zaměřit na o, pomoc těm, kteří opravdu potřebují ochranu. Oceňujeme práci komise Pokrok je někdy pomalý, až je to frustrující, ale je patrné, co se týče třeba Gambie, Gvineje, Bangladeše. EU přispěla velkým finančním balíčkem na pomoc zemím původu i transitním zemím a pomohla e, zmírnit některé katastrofální situace, které jsme viděli v Líbii, ale upřímně řečeno je potřeba toho udělat daleko více. Zdůraznili jsme, že víceletý finanční rámec, ten platný, tedy podceňuje toto téma, takže my bychom potřebovali, aby míra financování odpověděla významu této oblasti a e, je potřeba také řešit příčiny migrace a e, peníze musíme dávat nejenom do rozvojových fondů, ale také musíme podpořit evropské findy, eh, firmy, aby investovaly do rozvojových zemí. Děkuji a nyní paní Grepíny. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vítám všechny hosty a všechny kolegy. Řekla bych, že jsme letošní rok za- začali pěkně zostra. Toto je vyloženě zajímavá diskuse. Já si myslím, že na základě statistiky můžeme dobře ukázat, že došlo v této věci k určitému zlepšení, ale čím víc poslouchám názory kolegů zde, tím víc se podle mě objevuje nejistot, nejasností. Já k ním doplním ještě jednu věc. Můžete nám například říci, zda všechno, co jste zde zatím představili k asilovému systému, že tyto problémy vnímají stejně závažně i všechny ostatní členské státy? Protože vy jste řekli, že členské státy mají ty projekty pak financovat. Máme jasné vyjádření z členských států od rady v tomto smyslu, protože eh, Ono se říká, že se členské státy budou účastnit, ale nic konkrétního se neděje. Poté hovoříte o dohodě EU-Turecko. Jaká má komise očekávání, co se týká vztahu mezi EU a Tureckem v této oblasti? A pak ještě poslední otázka. Tu už zmínili kolegové. Pokud asilový systém bude znovu restrukturalizován, pak musíme zajišťovat i bezpečnost. Eh, řekl byste, že existují jasné procedury tak, aby mohli být i přijímáni migranti, aby se mohlo rozlišovat mezi ekonomickými migranty a skutečně ženateli o azyl. Děkuji, eh, Jean Lambert. Děkuji. Já si myslím, že něco z toho, co jsme slyšeli, můžeme přivítat, ale jako obvykle eh, my se soustředíme hlavně na otázky. Já mám otázku, zda si komise myslí, že rozpočet eh, EASO a pohraničních sil je dobře vyvážený, protože mně připadá, že chceme stále víc práce po této nové agentuře. E, to zdůrazňování návratů, což vlastně není součástí toho společného evropského asilového systému, když hovoříme o tom balíčku, ta směrnice o návratech nikdy součástí toho balíčku nebyla. Takže e, je otázka, zda ta nová agentura bude mít dost peněz na všechny ty úkoly související s asilovým systémem, anebo zda eh, to všechno tak nějak rozmělňujeme tím, že tlačíme Řecko k další odpovědnosti a tak dále. Takže to je otázka na rozpočet. Ráda slyším, že se tady říká, že se přesouváme směrem od řešení ad hoc. Eh, co se týká třeba aranžma s Tureckem, znamená to, že to někdo bude teď formalizovat – a že Evropský parlament do té debaty bude začleněn, anebo se bude pokračovat v tom informálním aranžmá, spíš než že by se to nějak více formalizovalo, zestatutárnilo. Když eh, říkám statutární, doufám, že víte, co tím myslím, tedy že se do toho plně budou zapojovat všechny instituce, včetně parlamentu. Za třetí, co se týká Tedy jasné, že ve věcech eh, pohybu lidí z Libie jsme teprve na začátku a já si myslím, že to je na jednu stranu důvod k radosti a na druhou stranu důvod k obavám, protože víme, jaká libýská vláda je. A co se týká monitorování těchto, tohoto pohybu, těchto toků, například vzhledem k tomu, co vidíme v Gambii, kde dochází k tomu mismači mezi tím, co se říká lidem v Líbii a tím, co se jim dostane, čeho se jim dostane, když se dostanou zpátky do Gambie. Takže co s tím? Děkuji. Děkuji. Birgit Zippel. Děkuji. Jak už řeklo mnoho kolegů, ehm, já se nebudu vracet k tomu ehm, faktu, že zde chybí rada, ale eh, vrátím se k jedné věci, která je podle mě velice důležitá. Podle mě v mnoha debatách musíme eh, mluvit přesněji o eh, tom, co vlastně chceme říct. Lidé, kteří utíkají před politickou persekucí, mučením a válkou, ti mají právo na ochranu, mají právo na status azylantů. To by mělo být a je to nespochybňované. Ale mnoho lidí také utíká před eh, nízkou životní úrovní a chybějícími perspektivami. Ať už si o tom myslíme, co chceme, toto bohužel eh, nekvalifikuje jako důvod pro udělení azylu. A před námi je jedna velká výzva. Co uděláme pro to, abychom zajistili, že tyto lidi budeme dále udržitelným způsobem navracet? Jakou potřebujeme spolupráci, abychom se vyhnuli tomu, že tito lidé se znovu a znovu budou pokoušet dostat se do EU, aniž by e, k tomu měli v sebe menší šanci. Má konkrétní otázka na komisi proto je, co připravujete mezi jednotlivými generálními ředitelstvími? Už se tady zmínilo, že pouze mluvit o rozvojové pomoci nebo o legálních způsobech, jak získat práci, není řešení. Budeme potřebovat jiné odpovědi. Takže probíhá nějaká debata já nevím, třeba aby se změnila naše zemědělská politika, naše obchodní politika, nebo aby se změnily dohody o hospodářských partnerstvích. Je něco, co by přivedlo dlouhodobé řešení, aby došlo k skutečné spolupráci se zeměmi původu, anebo zkrátka hovoříme o těch menších věcech, které ta dlouhá řešení sebou dlouhodobě nepřinesou. Děkuji nakonec Sofie Intveld, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hezký nový rok všem. Pojďme z roku 2018 udělat rok, kdy konečně zřídíme eh, řádné, účinné a humánní aranžma pro řešení migrace. To by bylo krásné, že? To s tou absencí rady. No, podívejte, pokud jde o azyl, tak neexistuje nic jako rada. Máme pouze 28 národních vlád, které se jedna druhé e, motají pod nohy a hrají si hru na tvrdšího a nejtvrdšího, přehazují si horký brambor a využívají ho k eh, národním politickým hrádkám. Ale vůbec je nezajímá hledání nějakých řešení. Já si myslím, že už jsme opakovaně konstatovali zde v parlamentu, ale i v komisi, že toho lze dosáhnout. Ano, ale samozřejmě, když budeme hrát jenom pro galerie, pro tribuny, no tak tím ničemu nepomůžeme. E, mnoho už toho zaznělo a tak já nemám mnoho otázek, e, ale přece jenom alespoň pár z nich. Vynucování toho, co už máme. Ano, e, aktuálně provádíme revizi toho širšího asilového balíčku, ale co takhle vynucování pravidel, která již existují. A tady nehovořím pouze o asilové politice, ale také mimo jiné o základních právech. Myslím si, že nemusím nikomu pečlivě eh, v této místnosti jaksi mm, trpělivě vysvětlovat, co a jak, ale všichni víme, že zde máme určité vlády, které si myslí, že je nesvazují základní práva, pokud jde o implementaci eh, práva na azyl. Možná bychom komise i parlament neměli být tak eh, krotcí, co se týká naší komunikace ohledně migrace. My můžeme o migraci komunikovat, aniž bychom o ní trvale hovořili jako o problému. Podívejte se na naše přátele za Atlantikem. Jejich úspěch je založen na migraci. Proč my automaticky předpokládáme, že to je problém? Ano, je potřeba to řídit, je potřeba proto najít řešení, ale máme i určité úspěchy a určité výhody, které se s tím pojí. Tak pojďme mluvit i o nich. Pan Mordiu hovořil o zneužívání asilového systému a hovořila o tom celá řada kolegů. Samozřejmě potřebujeme urgentně legální kanály pro migraci za prací. Lidé, kteří se přesouvají do jiné země, aby se uživili, nejsou kriminálníci. Je to snad trestný čin chtít svou rodinu lépe zajistit? Samozřejmě, že není. Samozřejmě potřebujeme řídit migraci ale musíme dát lidem náležité příležitosti. A já si myslím, že my jako parlament bychom měli být i poněkud sebekritičtější, protože já si myslím, že máme mnoho promarněných příležitostí pro vytváření těchto možností. A nakonec zcela souhlasím s Jean Lambert. Už žádné další neformální dohody. Prosím pěkně. Máme legální nástroje pro všechno možné. Libie, to tady zaznělo, já jsem ráda, že se zde konečně začíná něco dít, že se zachraňují lidé, ale zatím se nezmiňují řecké ostrovy. A pokud vím, tak stále více lidí se přesouvá mimo ty ostrovy, ale stále tam jsou tisíce lidí, kteří tam jsou zaseknutí doslova do písmene v naprosto otřesných, eh, strašlivých podmínkách v Evropské unii. A to čistě z politických důvodů, z žádných jiných. Není to proto, že bychom nebyli logisticky schopni o tamto ty lidi, lidi odvést, je to z politických důvodů. Takže já se ptám, jestli budeme neustále přivírat oči před tím, že tam jsou lidé, kteří mají hlad, je jim zima, e, jsou deprimovaní a, a páchají sebevraždy, nebo s tím konečně něco uděláme. Děkuji. Děkuji a než dám slovo Simonovi a panu Nikolajovi, e, poprosím kolegy, aby se trvali i na další bod e, jednání, který se týká stejného tématu. Dodal bych jenom jednu věc k Simonovi. Kolegové jsou dosti pesimističtí na základě práce v trialozích, kdy čelili radě. Byla to velice složitá situace. A já se vás chci zeptat třeba s tou modrou kartou. Samo o sobě to není jedno z naprosto nejdůležitějších témat, která máme na stole, ale když vezmeme to, co říkala paní Kienže, v eh, té tedy pozici parlamentu k těm legálním kanálům vlastně nic jiného kromě toho to nemáme. A komisi je potřeba poděkovat za to, že k tomu zaujímá velice pozitivní postoj. To, jak jste to formuloval vy, bylo poměrně optimistické. Máte pro, tu, pro ten optimismus nějaké opodstatnění? Víte, já si nemyslím, že parlament mohl pracovat ještě tvrději, ještě komplexněji, ještě konsenzuálněji. Já nevím, jestli mě chápete, snad ano, v naší práci s komisí. To byl skutečně učebnicový příklad, ale čelíme tady, celá upřímně a otevřeně říkám, nebo respektive jako předseda nemohu být úplně upřímný, ale řekl bych, eh, že pouze zopakuji to, co říkala paní Intvel, tak čelíme tomu, Eh, na protistraně. A pokud eh, to nezvládneme, tak budeme mít velké problémy. Takže já se chci zeptat, jestli, jak jste mluvil o tom bulharském předsednictví, máte důvod k optimismu. Oni tady samozřejmě nejsou, takže můžete v podstatě říct, co chcete. A pak ještě jedna stručná otázka k relokacím. Změnil se nějak váš postoj? Já ne, že bych nesouhlasil s těmi čísly, ale my jsme přesvědčeni, že Vyníkem zde, vyníkem těch nízkých čísel zde jsou členské státy. Dá se teď snad říct, že členské státy plní své závazky? Já souhlasím s těmi čísly, jaká jste uvedl, ale jen jsem se chtěl zeptat, jak to přesně je. Děkuji. Ano, to bylo opravdu hodně otázek. Já se pokusím co nejlépe všechno projít a odpovědět. Začal bych paní Kienže. Ten osmý leden eh, byl velice eh, důležitým připomenutím toho, že každý život ztracený na moři je příliš velká cena. Zatím jsme eh, z těch 64 lidí, kteří se utopili toho 6. ledna, našli jenom asi 8 těl. Musíme si uvědomit, že za poslední léta bylo zachráněno více než 620 tisíc osob na moři a e, počet mrtvých se neustále snižuje, takže já si myslím, že i nadále musíme být bdělí a dělat vše, co je v našich silách, abychom životy zachraňovali. Odpovím vámi, paní Intervelt, k těm legálním možnostem. My se snažíme, protože toto je oblast, kde kompetence leží v rukou členských států. Snažíme se členské státy zbližovat mezi sebou snažíme se je konfrontovat s realitou. Že tedy, když vysvětlujete svému protějšku, že za všech okolností musí zabraňovat ehm, svým občanům, aby nelegálně cestovali ehm, do Evropské unie a používali pouze legální kanály, tak musíte mít nějakou odpověď na tu další otázku, která nutně následuje, a to je, tak mi tedy řekněte něco o těch legálních možnostech. A tady máme problémy. Eh, to, co děláme my, je poměrně ambiciozní, nevím, jestli se nám to podaří, ale v září jsme eh, spustili takový projekt, abychom združili členské státy, že se tedy sejdou s některými partnerskými zeměmi a bude to celá řada zemí, třeba ze severní Afriky, kde se na trhu práce objevují dovednosti, které potřebujeme v Evropské unii a snažíme se jak si spolupracovat s nimi na pokročilých plánech pro migraci, ale budou to také třeba subsaharské africké země, v tuto chvíli například Gambie nebo Guinea nebo Niger. A s nimi hovoříme o tom, že podívejte, v Evropské unii potřebujeme to a to, takovéto dovednosti a rádi bychom naši poptávku spárovali s vaší nabídkou a rádi bychom eh, otevřeli legální kanály, aby vaši občané mohli přicházet k nám a pracovat u nás. A pokud vím, k tomuto povedeme diskusi později v lednu, jak se můžeme dohodnout na těchto aspektech a v příštích měsících to chceme celé spustit nejpozději do května. Takže Já k vám rád přijdu a budu vám prezentovat to, jak se nám to daří. Třeba bychom mohli nějaké peníze použít k tomu, abychom přesvědčili členské státy, aby združili své kapacity. Ono je to hodně zvláštní nebo zajímavé podle úhlu pohledu, že hodně se děje na národní úrovni, ale ne vždy se z toho dělají nějaké komplexnější balíčky, které by nám umožnily zasáhnout daleko větší měrou tu oblast, na kterou cílíme. A o tom, paní Kjenže, se hovořilo v tom dokumentu. Já vám mohu dát k dispozici další informace třeba v předsálí, pokud vás to zajímá. K panu Niedermillerovi. Máte pravdu. V zásadě jsme dosáhli dohody mezi radou a parlamentem eh, k té agentuře už loni v létě. Náš dojem je, že by bylo logické, aby tento návrh a i návrh Eurodac byl do března schválen. Proč? A k tomu se vrátím, až budu odpovídat na otázku paní Lamberts. To by umožnilo agentuře budovat si kapacity, budovat si dovednosti a kompetence a připravit se tak, aby jakmile ta reforma Dublinu bude přijata, aby ta agentura mohla rovnou začít pracovat. A tím se vlastně dostáváme i k bodu paní Intervelt. Dokud Dublin nebude schválen, bude mít ta agentura možnost monitorovat, co se děje s legislativou v dnešní době, kde členské státy musí, jak bylo řečeno, implementovat to, co již v legislativě máme dnes, což se nevždy děje. S panem Niedermüllerem bych drobně nesouhlasil jen v jedné věci. Opakoval bych, co řekl Claude a paní Intveld. Bylo by asi nefér, kdybychom třeba estonské předsednictví obvinovali z nečinnosti. Oni se snažili, ale zkrátka neměli potřebnou podporu od ostatních členských států, aby se to někam pohnulo. A když mi dovolíte, můj optimismus třeba pochází z té eh, dvoutýdenní pauzy přes Vánoce, ale jinak si myslím, že zde máme určité odhodlání, určité rozpoznání toho, že je potřeba připravit reformovaný dublinský systém, mít evropský asilový systém, abychom měli udržitelnou, spravovatelnou, dlouhodobou asilovou politiku, která nebude založena na rozhodnutích ad hoc, ale bude to politicky udržitelné. A proto si myslím, že teď máme dobrou příležitost v rámci té agendy lídrů, jak se o tom hovoří v našem komuniké, mluvit o politické dohodě na červnovém zasedání rady. Samozřejmě i poté budeme mít hodně práce, protože ať už se na straně rady objeví jakákoliv dohoda, bude podle mě ze své podstaty v některých klíčových oblastech velice odlišná od toho, co přijal parlament jako svou pozici. A tyto dvě pozice pak bude potřeba nějak skloubit a to bude poměrně obtížná diskuze. K otázce paní Spinelli. Já jsem nechtěl dělat dojem, že snížení počtu um, nelegálních migrantů nebo zvýšení počtu návratů je nějak, nějaký humanistický výdobytek, ale je to klíčová součást našeho holistického přístupu k migraci, což nám umožní, že ti, kteří potřebují ochranu, ochranu dostanou. A to ideálně prostřednictvím přesidlování a ne tím, že budou platit nějakému pašerákovi, aby se nelegálně do EU dostali. A to je to, co jsem se snažil říct. Rád bych také velice jasně řekl, že z EU do Líbie nedochází k žádným návratům. K tomu nedochází. Děláme to, že spolupracujeme s mezinárodními partnery UNHCR a IOM, abychom zajistili, že budeme mít možnost dobrovolných návratů s důstojným reintegračním balíčkem pro lidi, kteří chtějí z Libie odejít a chtějí se vrátit domů. To je tedy pro ty lidi, kteří nechtějí azyl nebo ochranu v EU. A pro ty, kteří jsou azylanti, zde spolupracujeme s agenturami OSN, abychom prováděli eh, jakousi nouzovou evakuaci eh, lidí z Libie do Nigeru a z Nigeru pak provádíme přesídlení se statusem ochrany eh, do EU. Takže z EU do Libie nikoho nevracíme k Nigeru já upřímně řečeno nejsem povolaný k tomu, abych hovořil detailně o tom, co dělají členské státy vojenskými operacemi tam. My děláme to, že spolupracujeme s orgány v Nigeru a připravujeme a posilujeme jejich kapacitu pro boj s pašeráckými skupinami, zejména s těmi, kteří, kteří pašují zranitelné osoby. Také výrazně investujeme do uh, socioekonomických alternativ eh, vůči pašeráctví, eh, například v Agadeši a jiných oblastech a s orgány v Nigeru také pracujeme na otázce ochrany hranic. To je jeden z důvodů, proč eh, dnes vidíme výrazné snížení počtu přišedších z Nigeru do Libie. Těžko se to říká přesně, ale čísla hovoří o tom, že za měsíc se to snížilo ze 70 tisíc na zhruba 7 tisíc. K otázce paní Mecola. Ta se také dotknula otázky paní Intvelt a paní Zippel. Jedna z klíčových věcí, kterou si musíme uvědomit, je, jak je důležitá otázka implementace vnějšího investičního plánu. Tady se má zajistit nějakých 44 miliard euro ze soukromého sektoru do Afriky a to začne vytvářet výrazný počet pracovních příležitostí. To je podle mě oblast, kde by bylo dobré ten pokrok co nejdříve začít zaznamenávat. K tomu ostatnímu se vrátím za chviličku. Paní Grapiny, je vše dokonalé v asilovém systému v EU? Naprosto ne. Dám vám dva příklady za všechny. Podíváte-li se například na míru uznávání afgánských e, občanů, ta se v EU e, pohybuje mezi 99% až na 0%. Pokud máme mít společnou evropskou asilovou politiku. Tak já neříkám, že to musí být všude stejné číslo, ale zatím nevidíme žádnou konvergenci. Je to všechno hodně diverzní. A to samé panuje i v oblasti procedur. Azylové postupy mohou trvat několik měsíců, včetně dovolání v některých členských státech a jinde několik let. Takže eh, se hodně liší ta rovnost i ta kvalita. A to musíme řešit jak v rámci reformy společného evropského asilového systému, ale také účinnou implementací eh, toho, co už máme. Protože pokud ne, tak podporujeme takzvaný asilový shopping v EU a podkopáváme důvěryhodnost našeho systému. K vaší otázce ohledně mých očekávání pro eh, e, prohlášení EU Turecko, já se omezím pouze na ten migrační aspekt tohoto. Já jsem poměrně optimistický. Myslím si, že to bude dále fungovat a že nedojde k vážnému zvýšení počtu přišedších osob do EU z Turecka. K paní Lamberts. Je rozpočet pro EASO správný v porovnání tedy s tou agenturou pohraniční a pobřežní stráže? Já bych řekl, Frontex už do té agentury s, agentury s dodatečnými pravomocemi zmutoval. vlastně ten, ta asilová kancelář se změnila v asilovou agenturu. To si bude žádat více peněz, protože přibudou nové úkoly a nové odpovědnosti. Například posílená monitorovací role, podpůrná role a budeme potřebovat stejné společné zdroje jako v té agentuře eh, jaksi pobřežní stráže. Ale zatímco ta agentura neexistuje a zatímco nemáme zatím členské státy, které by neustále nabízely takovou relokační podporu, jakou by měly, tak eh, zároveň s tím musíme zajistit dodatečné financování pro EASO, aby mohla podporovat eh, Itálii a Řecko zejména. A to je potřeba velice pečlivě sledovat. K tomu eh, prohlášení EU Turecko Parlament hraje určitě roli eh, v té implementaci strategie pro Turecko. Pokud vím, byli jste přizváni k té příslušné řídící komisi a rozhodně mluvíte i do toho, co se týká eh, diskuse o těch dalších třech miliardách euro. A vaše kompetence jsou i v jiných oblastech, například liberalizace víz, vaše názory zde budou plně respektovány. Co se týká monitorování návratů a toho, co s tím potom, eh, většina z toho se děje v rámci dohody s IOM. Jedna z jejich povinností je, ta postná, ten, je ten postnávratový monitoring. Paní Lambert mluvila o těch očekáváních, tedy eh, rozdíl mezi tím, co se lidem říká v Libii a tím, co pak zjistí, když už se vrátí. Takže my toto aktivně řešíme. K paní Zipl. Máte pravdu, jak jste řekla vy a paní Intveld. Máme dvě možnosti můžeme na migraci nahlížet jako na hrozbu a můžeme na ní nahlížet jako na příležitost. Eh, migrace se ale nezbavíme a já si myslím, že proto je nutné, je naší povinností vnímat migraci jako příležitost a pracovat s našimi partnery tak, abychom migraci co nejefektivněji řídili. A to zahrnuje rozvojovou pomoc, roli vnějšího investičního fondu, ale také nabízení legálních kanálů pro Eh, jaksi migraci, pro eh, resettlementy a i legální kanály pro ty, kteří chtějí přijít, pracovat do EU a zlepšit svou životní úroveň. Myslím si, že se musíme zaměřit na to, zda eh, máme správně nastavená opatření, například v rámci obchodních pobídek, to hodně řešíme a myslím si, že jsme se také posunuli za posledních pár let v oblasti zemědělské politiky, ale to je něco, co vím, že se eh, řeší ve výboru pro rozvoj. A zcela souhlasím s tím, co eh, zaznělo jako tedy to politické sdělení, že potřebujeme ten komplexní přístup, musíme pracovat s našimi africkými zeměmi jako s partnery. Co se týče otázky paní Intveld, co děláme pro vynucování pravidel, která již existují, možná jedna věc, o které se v médiích moc nehovoří. V ten stejný den, jako jsme přijali toto sdělení, jsme, ano, o té první věci se hovořilo, e, jsme vůči Polsku, České republice a Maďarsku zahájili eh, soudní řízení eh, kvůli nesplnění těch eh, povinností co do relokací, ale také jsme zahájili soudní řízení proti Maďarsku, co se týkalo jejich azylového systému a jejich transitních zón, protože ty zcela jasně nejsou v souladu s naším AKI a my jako strážci smluv máme povinnost toto kontrolovat. A také to děláme. Máme i několik dalších podobných procedur. E, jsou to tedy podobné, neúplně ty samé obavy, které máme o jiné členské státy, ale bereme to velice vážně. Nulová dohoda k Dublinu neznamená, že se někdo bude jen vozit a bude černým pasažerem co do implementace aktuálních statusů. Naopak. Co do řeckých ostrovů? To sledujeme velice pečlivě, velice pozorně. Spolupracujeme s řeckými orgány v posledních měsících, poskytujeme velice výraznou finanční pomoc, 1,3 miliardy euro na pomoc řeckým orgánům a e, děláme vše, co je v našich silách. Jeden praktický příklad, lidi na ostrovech přesouváme z těch táborů do pronajmutých, pronajmutých kapacit. Je zima, hotely tam rozhodně nejsou plné, ale musím zdůraznit také, že Řecko musí začít co nejdříve efektivně navracet lidi do Turecka, tedy ty, kterým byl upřen azyl. To se zatím z nejrůznějších důvodů neděje. Já si myslím, že to by uvolnilo hodně tlaku, který je aktuálně vyvíjen na řecké ostrovy. A teď k nás pana předsedy k tomu úplně poslednímu. Ta modrá karta a optimismus. Řekl bych, že můj optimismus pochází z toho, že si uvědomuji, že členské státy konečně uznali, že když nebudeme mít žádný společný evropský asilový systém, takže to není udržitelné, že se k tomuto musíme dohodnout a možná, že tím vznikne jakási setrvačnost a bude na to moci naskočit i ta modrá karta. Ale je potřeba si také uvědomit, tedy na straně členských států, že se musíme v některých těchto oblastech posunout dál a mít více Evropy, protože bez tohoto uznání bude velice složité dospět k jakékoliv dohodě v celé řadě těchto otázek. Ale řekl bych, že zcela správně obhajujete fakt, že tady to musí znamenat více harmonizace, více komunality a více hodnoty na Evropské unii. A nakonec k relokacím. Čísla jsou hodně nízká, to je správné. Ale řekl bych, že to, co vidíme, je, že úspěšná implementace Eh, u těch lidí, kteří jsou způsobili pro relokace, relokace, že máme stále určité problémy. Já moc nefandím tomu 75% Prahu, to musíme ještě v rámci Dublinu eh, upravit. A Řecko a Itálie stále potřebují naši solidaritu. A eh, jsou to vlastně členské státy, které stojí v první linii a dělají hodně pro zbytek 28, takže je potřeba, aby ta podpora pokračovala, aby byla automatická. Děkuji. Pan Nikolov byl tak laskav, že se vzdal svého slova, protože e, máme už asi 40 minut spoždění a na své slovo čekají hosté. E, otec Bájo, e, prosím, aby přišel sem dopředu. Děkuji Simonovi, děkuji panu Nikolovovi, děkuji za ucelený, za ucelenou výměnu názorů. Tak, vážení kolegové, nejprve eh, se omlouvám eh, hostům za spoždění tohoto bodu, který souvisí s předchozím bodem. Já už začnu hovořit, zatímco hosté přijdou k pódiu. Jde o reakci na 20 akčních bodů pro globální kompakt o migraci a uprchlících, Eh, jak víte, eh, udržujeme eh, silné vztahy mezi naším výborem a svatým stolcem ve Vatikánu. Které, jsou to diskuze, které začaly před prvním prohlášením papeže Františka před Evropským parlamentem v listopadu. A my tedy komunikujeme se svatým stolcem v otázkách uprchlíků. Na pořadu dne máme tedy výměnu názoru s otcem Fabiem Badžem, který je podsekretářem sekce migrantů a uprchlíků eh, při svatém stolci a protože máme velice málo času, tak požádám eh, pana Bádža, aby nám představil svou prezentaci a ještě jednou se omlouvám za pozdní začátek vaší prezentace a srdečně vás zde vítám a doufám, že poté bude prostor na otázky. Děkuji. Otec Báďo má slovo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za to laskavé pozvání a chtěl bych vám představit 20 akčních bodů pro migranty a uprchlíky. Myšlenka je taková, že bychom se měli účastnit procesu, který by v roce 2018 vyústil ve vznik globálního kompaktu. Apoštolským dopisem eh, papež František vyzval, pro, eh, vyzval k integrovanému eh, lidskému rozvoji a Rada pro mír a spravedlnost vzala v potaz potřebu zapojení také zdravotníků a e, předložila e, několik nástrojů k dalšímu rozvoji e, lidských bytostí. Nicméně migrační situace, která je způsobena konflikty a přírodními katastrofami, si žádá mezinárodní koordinované reakce. Proto vznikla zvláštní sekce pro migranty a uprchlíky, a složitost a naléhavost uprchlické krize na celém světě zdůraznila roli církve a jejího poslání, jímž je doprovázet tyto lidi. A považujeme eh, za důležité eh, řídit se eh, poselstvím svatého Otce a přijímat opatření na podporu migrantů a uprchlíků. Sekce pro migranty a uprchlíky se tak eh, proměnila v jeden ze základních faktorů katolické církve, kam mohou migranti upírat své naděje, smutky a strachy. Misí nebo posláním naší sekce je podporovat eh, církevní orgány na místní, regionální i státní úrovni a to zejména ty, kteří, které nejsou v otázkách migrace nijak doprovázeny. Jde o lidi, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů. Věnujeme pozornost lidem v obtížné lidské situaci. Zažíváme největší pohyb uprchlíků, migrantů a exulantů, eh, kam lidská paměť sahá. A církev vyzývá k solidaritě eh, s touto komunitou. Obrovské počty lidí jsou nuceny opouštět své domovy a rodiny z důvodu persekuce a násilí a také z důvodu chudoby a eh, přírodních katastrof. Musíme si uvědomovat, že migrace je normální lidskou reakcí na krize a e, je dokladem potřeby člověka být šťastným a těšit se dobrému životu. Celá otázka má samozřejmě jak duchovní rozměr, tak rozměr materiální. A lidé na celém světě reagují velice různě. Naše zkušenosti z církve ukazují, že lze najít patřičné společné řešení, eh, pokud se budeme snažit. A církev se snaží spolupracovat s mezinárodní komunitou a hledat způsoby, jak chránit důstojnost, život a svobodu všech lidí, včetně nedobrovolných migrantů, azylantů, vnitřně vysídlených osob a dalších, kteří museli opustit své domovy. OSN usiluje o globální kompakt, který by zabezpečil pravidelnou migraci. To je jeden z aspektů mezinárodní spolupráce a snaha o hledání řešení a sdílené odpovědnosti. Církev se opakovaně vyjádřila k mnoha otázkám, které budou obsaženy v globálním eh, kompaktu a na základě naší dlouhé a různorodé zkušenosti se můžeme plně účastnit celého procesu. a to včetně konzultací, biskupských konferencí a tak dále. Předložili jsme 20 akčních bodů ke globálnímu kompaktu, které schválil sám papež, vycházejí z osvědčených postupů a jde o reakci katolické církve na situaci migrantů a uprchlíků. Nehodláme e, se nějak vměšovat do asilových záležitostí, spíše upozorňujeme e, na určité praktické aspekty a na to, jaké nástroje může církev používat ve svém dialogu s vládami e, během jednání o globálním kompaktu. Těch 20 akčních bodů to je seznam účinných opatření. Tady jsou zásadní čtyři slova. Přijímat, podporovat, integrovat a chránit. Pod každým z těchto slov eh, se skrývá eh, řada akcí, které nás posunou ke společnému cíli a tím je vytvořit naději, která by eh, zahrnovala všechny. Je to akční plán, který by mohl být vodítkem pro politiky, kteří rozhodují a pro všechny, kteří se zabývají situací vnitřně vysídlených lidí, migrantů, azylantů a tak dále. Migrace se stává s čím dál smíšenějších toků, je čím dál těžší rozeznávat migranty od uprchlíků, zejména proto, že jejich potřeby nejsou příliš odlišné, možná jsou dokonce stejné. Proto je zásadní, abychom vytvořili harmonii mezi dvěma globálními kompakty. Tyto musí mít dopad, reálný dopad na život lidí. Je třeba, aby měli reálný výsledek a aby se pokrok dal měřit. Doufáme, že globální kompakt o migrantech a uprchlících bude přijat do konce roku 2018 Církev má v úmyslu úzce spolupracovat s mezinárodní komunitou a doufá, že v konečném textu globálního kompaktu budou naše myšlenky obsaženy. Já bych se rád přesunul k detailům našich akčních bodů a chtěl bych zdůraznit, že jsou v souladu s pozicí Evropské unie, jak už jsme dali najevo na přípravných schůzích. Patrně jste ten dokument už viděli a budete jistě eh, moci sledovat eh, různé společné a rozdílné rysy obou těchto textů. Za prvé, bezpečné legální trasy pro migrantů. Migranty ty musí být eh, dobrovolné, musí probíhat v souladu se zákony dané země a církev trvá na následujícím. Za prvé, eh, Arbitrární eh, vyhošťování, masové vyhošťování migrantů a uprchlíků by nemělo nastávat. Respektujeme princip non-refoulement, zejména pokud jde o země, které nejsou považovány za bezpečné. Je potřeba zajistit bezpečnost dané osoby. Eh, nemělo by eh, jít o nějaké sumární hodnocení situace v dané zemi. Dále, potřebujeme bezpečná opatření, která by obsahovala i relokaci uprchlíků pomocí eh, humanitárních víz eh, nebo učňovských a vzdělávacích víz. Je zapotřebí vytvořit humanitární eh, koridory pro ty nejzranitelnější, je zapotřebí vytvořit programy pro přijímání uprchlíků a udělování víz v rámci slučování rodin, do kterého by měly být zahrnuti i prarodiče. Musíme se také zabývat zeměmi, které sousedí s konfliktními zónami a úzce s nimi spolupracovat. Postarat se o to, aby mezinárodní kompakt zohledňoval bezpečnost všech lidí, migrantů, uprchlíků i dalších, kteří vstupují e, na naše území. Je zapotřebí e, školit pohraniční strážníky a zajistit migrantům a azylantům přístup ke všem e, základním službám. Musíme se postarat o to, aby ti, kdo prchají před válkou a útlakem, nebyli zadržováni před vstupem na území daného státu. Musíme respektovat práva migrantů a uprchlíků. Podle diskurzu církve je lidská bytost vždy středobodem všeho. Její důstojnost člověka, jeho právo na život je základem všeho. Něco takového nemůže záviset na eh, statutu dotyčného člověka. Eh, orgány země původu eh, by měly poskytovat certifikované jasné informace ještě před odchodem těchto osob. Měly by existovat migrační úřady, ministerské úřady a konzulární asistence v zahraničí. A potom cílové země by měly chránit migranty a zamezit jejich zneužívání, což může mít podobu například zákazu činnosti pro zaměstnavatele, kteří odebírají migrantům doklady totožnosti. Každý migrant by měl mít právo pracovat, aniž by to mělo negativní dopad na jeho status. Měl by také dostávat eh, alespoň jednou měsíčně minimální mzdu, pakliže pracuje. Je potřeba, aby migranti a uprchlíci mohli používat své schopnosti a dovednosti, aby tak přispěli jak ke svému blahobytu, tak k blahobytu komunity, do které přišli. Právě tak svoboda pohybu v přijímající zemi by měla být zajištěna. Do toho je potřeba zapojit místní e, orgány do integrace uprchlíků a příchozích migrantů. Je zapotřebí postarat se o e, sociální reintegraci. Potřebujeme také zvláštní opatření o nedoprovázených nezletilých odloučených od rodinných příslušníků. Tady můžeme odkázat na Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, která identifikuje alternativní řešení jiná, než je zadržování nezletilých. Jsou to například dočasné pěstounské domovy nebo další alternativy. Rádi bychom eh, vyzvali země, aby eh, respektovali práva dítěte při přijímání migrantů. Z nikoho by se neměl stát ilegál, zkrátka tím, že dospěje. Vyzýváme také státy, aby zajistili všem nezletilým migrantům, ať už eh, uprchlíkům nebo azylantům, přístup k ke, ke vzdělání na úrovni základní školy i střední školy. Zkrátka, měli stejná práva jako občané dané země. Je zapotřebí, aby měli uh, adekvátní přístup k sociálnímu zabezpečení, aby měli právo na zdravotní péči a právo na sociální dávky, i také eh, důchodový systém by jim měl být zpřístupněn a měla by být zajištěna přenositelnost důchodu v případě, že se navrátí domů. Musíme se vyhnout situaci, kdy z migrantů a uprchlíků se stanou osoby bez státní příslušnosti. Tady je zapotřebí dodržovat mezinárodní úmluvy, tak aby v každém okamžiku života každý člověk měl občanství, počínaje narozením v souladu s úmluvou o právech dítěte. Církev hodlá chránit lidský rozvoj migrantů ve spolupráci s místními orgány, které je přijímají. Církev trvá na následujících bodech. Státy by měly rozvíjet eh, dovednostní potenciál migrantů a uprchlíků, zpřístupňovat jim učnovské obory, Eh, pracovní stáže, stejně jako je zpřístupňují svým občanům. Právě tak kvalifikace získané v zahraničí by měly být uznávány a je třeba pracovat na sociální a pracovní integraci migrantů tím, že jim nebude odpírána svoboda pohybu a svoboda volit si místo, kde se usadí. Měly by jim být poskytovány eh, kurzy v místních jazycích a kurzy o místních zvyklostech. Právě tak by měli ve svém jazyce být informováni o svých právech. Je zapotřebí chránit blahobyt rodiny, ať už je migrační status rodiny jakýkoliv. To lze zajistit rozšířením definice eh, slučování rodin a obohacení o ekonomický faktor. Například umožnit rodinám pracovat, umožnit rodinám se sjednotit, pakliže je rozptýlena a postarat se o to, aby zapojení nezletilých do pracovního procesu nešlo na úkor jejich vzdělávání. Postarat je potřeba také o to, aby migranti a azylanti měli přístup ke službám, a to na stejné úrovni jako občané dané země. Měly by také existovat eh, programy specificky pro nezletilé s postižením, ať už trvalým nebo dočasným. Vyzýváme státy, aby navýšili rozvojovou pomoc pro země, které přijímají velké množství uprchlíků, kteří utíkají z ozbrojeného konfliktu. Tímto by měli získávat ochranu bez ohledu na, svý, na svůj migrační status. Měli by mít přístup ke zdravotní péči a ke službám v zemi, do které přijdou. A místní rodiny v obtížných situacích by měly zároveň také dostávat pomoc. Je zapotřebí zachovávat svobodu náboženských projevů pro všechny migranty, uprchlíky a azylanty bez ohledu na jejich status. A konečně integrace. Je potřeba integrovat lidi, zajistit vysokou účast migrantů a uprchlíků ve společnosti. Příchod migrantů a uprchlíků může být příležitostí, která může být využitá. Může to být příležitost k růstu pro všechny, jak pro místní, tak pro nově příchozí. Obě tyto komunity se musí vzájemně přizpůsobovat a tímto způsobem přispívat k rozvoji naší společnosti. Církev trvá na následujících bodech. E, vyzýváme státy, aby vnímali integraci jako dvousměrný proces, při kterém obě komunity budou vzájemně uznávat své kulturní hodnoty a vyzýváme státy, aby rychle udělovali uprchlíkům občanství e, na základě kritérií, jako jsou jazykové znalosti a e, ekonomické, e, ekonomická činnost. Požadujeme také, aby e, země přijali pozitivní narrativ ohledně solidarity k uprchlíkům a žadatelům o azyl a aby podporovali mezinárodní výměné programy, které šíří osvědčené postupy. Je potřeba zajistit, aby veřejná oznámení byla činěna ve většinovém jazyce migrantů a uprchlíků. A požadujeme, aby lidé, kteří se účastní programu navracení do země původu, získali dodatečné finance na infrastrukturu ve své zemi původu. Je také třeba uznávat kvalifikace a dovednosti získané v zahraničí. Tak teď jsem přeskočil několik slajdů. Tady máme tu podporu integraci a jdeme na další slide. Já jsem tedy prošel všechny zmíněné akční body. My jsme měli také příležitost hovořit individuálně s jednotlivými zeměmi Evropské unie. Tento text byl přeložen do mnoha jazyků a byl předán sekretariátu vašeho výboru spolu s textem mé prezentace. Děkuji vám. Děkuji vám a omlouvám se, že eh, jsme na vás trochu spěchali, Mluvám se i za to spoždění, takže já sám jsem také zkrátil svůj úvod, ale takže když dovolíte, já bych eh, jenom chtěl vysvětlit a doplnit, eh, že <clears throat> tento dokument svatého stolce eh, se týká tedy toho narrativu o uprchlících, který nyní vzniká. Je to vlastně výsledek Eh, jednání, kdy eh, církev politicky jaksi eh, vstupuje do této problematiky a otec Hernandez, který je tady přítomen spolu s apoštolským nunciem pro, jmenovaným pro Evropskou unii, toho tady taky vítám. A z těchto 20 bodů je tedy mm, jaksi Ehm, vlastně eh, reakcí na, na ten program a je to příprava eh, v rámci ehm, tedy reakce na globální kompakt. Eh, takže to jsem jenom chtěl doplnit a možná ještě něco později. Nyní bych rovnou předal slovo kolegům, kteří chtějí reagovat nebo chtějí vám položit nějaké otázky. Takže nejprve paní Kiangi, prosím. Děkuji, Klode. Ono to nejsou vyloženě otázky, které bych chtěla položit. Spíš bych chtěla zdůraznit podobnost mezi tou prací, kterou jste nám tady prezentoval, a já vám moc děkuji za tento politický návrh, když to tak řeknu, který by nás měl eh, vést v naší práci. Já se trošičku vrátím zpátky v čase. V roce 2013 se všechno začalo měnit díky iniciativě eh, papeže Františka, navštívil Lampedusu, poprvé vlastně hodil květy do moře, aby připomněl, že migranti jsou lidé. Protože předtím se hovořilo pouze o ilegálech. Byli to vlastně jenom jaksi ilegálové, kteří neměli co dělat v našich institucích. Poté, co e, se k tomu e, jeho svatost vyjádřila, tak se začala situace trochu měnit. A po jeho zvolení e, se tedy právě eh, jeho příklad pro nás byl důležitý i v našich politických rozhodnutích. Začalo se hovořit o záchranách, o vyhledávání, začal se připravovat program Mare Nostrum, což je největší humanitární projekt, který dokázal zachránit více než 150 tisíc životů. A my jsme vytipovali, my jsme jaksi mm, vyjmenovali celou řadu bodů eh, v rámci usnesení, které jsme v parlamentu velkou většinou přijali. Byli jsme eh, zastánci globálního přístupu. Nechci hovořit dlouho, chci jenom říci, že opravdu jsem velice šťastná a tento text eh, obsahuje ty hlavní směry eh, katolické církve a současně je to také apel na ochranu lidských práv eh, podle mezinárodních dohod. Takže pro mě je to moderní dokument, dlouhodobý, se skutečnou vizí, který respektuje lidskou důstojnost a zajímají mě konkrétně některé body. Vy jste citoval některé významné pasáže, a to je přijímání, chrá, jak si přijímat, chránit, podporovat, integrovat. To jsou jaksi úžasné myšlenky, podpora bezpečnosti, která vždy eh, jaksi Ehm, ehm, mějí přednost, hovoříte o nezadatelných právech migrantů, pak jste hovořil o diaspoře, která často členskými státy není uznaná a ehm, diaspora, která je zmíněna v jednom eh, dokumentu mm, o vztazích mezi EU a Afrikou, takže to je skutečně důležité. Další významná věc je občanství. E, tam ještě máme před sebou mnoho práce. Mohu začít u své země, Itálie. Je třeba uznat právo na občanství pro e, osoby, které se v Evropské unii narodily. Takže my mm, budeme muset spolupracovat. Já mm, vím, jak jste v tom angažovaní, musíme tedy spolupracovat. A konečně je tu další velice vizionářská myšlenka, kterou velmi oceňuji. V bodu 17 říkáte, že je potřeba zaručit svobodu vyznání. A, e, a jaksi vykonávání e, jaksi náboženských úkonů a bez ohledu na postavení migrantů. Vy, je, vy neříkáte, že mají všichni vstoupit do katolické církve a naopak eh, se zasazujete o svobodu vyznání a to je velmi důležité v dialogu. Takže děkuji vám mnohokrát a skutečně tento dokument dobře využijeme. Děkuji a nyní Barbara Spinelli, prosím. Chtěla bych vám eh, velice poděkovat, eh, od Čebažio za tento akční plán, za tento program. Děkuji také svatému otci, který eh, jej inspiroval. Děkuji především za to, co říká o některých zásadních otázkách. Je to třeba to, co se týče podobnosti potřeb migrantů a uprchlíků, eh, slučování rodin, sociální eh, aspekty, k kritika seznamu bezpečných zemí a dále práva, která mají být udělena bez ohledu na právní postavení migranta nebo uprchlíka. Já mám několik otázek k některým konkrétním bodům. Za prvé, pozvání eh, apoštolské konferenci, nebo apel apoštolské konferenci předat tento plán všem vládám a konkrétně příslušným ministrům, kteří zodpovídají za tyto otázky. Jak to vypadá? jak si, jak si stojíte v rámci apoštolských konferencí v zemích, které se zdráhají třeba jako Polsko nebo Maďarsko, jak apoštolské, eh, eh, jak biskupské konference reagují. A další eh, otázka a souvislost se zákonem. V plánu je napsáno, že migrace má být proces spořádaný, který eh, respektuje zákony všech dotčených zemí. Mě na tom zaujalo, že se málo hovoří o mezinárodním právu, o mezinárodních úmluvách je vyloučena třeba úmluva o právech dítěte, není tam zmínka o zákonu, který považuji za zásadní a který se netýká jenom lidí, kteří prchají před válkou nebo diktaturou. Mám na mysli právo opustit kteroukoliv zemi, včetně vlastní země tak jak je to uvedeno v Mezinárodní úmluvě lidských práv. Bez ohledu na válku. Každý člověk má právo opustit svou zemi. A poslední, co bych chtěla říci, v tomto plánu se hovoří o hodnotě bezpečnost, osobní bezpečnosti člověka. Je tam řečeno, že je potřeba zajistit rovnováhu mezi bezpečností osoby a řekla bych i důstojnosti dané osoby a otázkami národní bezpečnosti. To je důležitý bod. to vlastně odkazuje na mezinárodní právo, protože mezinárodní právo zcela jasně hovoří o této rovnováze. a vyzývá, aby se bezpečnosti nevěnovala přehnaná pozornost. Děkuji, Barbaro my budeme mít ještě eh, později eh, schůzi se zavřenými dveřmi, takže mm, děkuji kolegům za trpělivost a teď bych už vzal, vzal jenom dva řečníky, paní Vantevelt a ještě jednoho, takže prosím, Sofie, máte slovo. Děkuji, pokusím se být stručná. Také bych chtěla poděkovat panu Badžiovi, za jeho prezentaci. Nestává se mi často, abych chválila katolickou církev. Kolegové to vědí, ale tentokrát opravdu velice oceňuji to úsilí, ten postoj eh, katolické církve i mm, papeže. A mnoho z těch 20 bodů akčního plánu je totožných se stanoviskem Evropského parlamentu a s názory mojí liberální strany i mými názory, takže hodnoty na ty nemá monopol e, jedna skupina nebo druhá, ale e, mohou být sdílené. Takže to velmi oceňuji, podporuji a doufám, že naše společné úsilí povede k výsledku. Nicméně jedna z hlavních překážek pro dosažení a naplnění těchto 20 bodů jsou politiky a politici část politiků, kteří jsou na cestě k výsledkům, jsou často politici, kteří jsou současně katolíci a, a křesťanští demokraté a patří mezi, jak to říci, nejdrsnější oponenty lidské, e, uprchlické politiky. Mám na mysli e, v Rakousko, Polsko, Bavorsko a další země, kde eh, křesťanští demokraté eh, jaksi se staví velmi ostře. A takže eh, bych myslela, že by bylo potřeba využít váš vliv na ně a aby nevyvolávali ksenofobní nálady z volebních důvodů. Ještě zatím stále mám možnost, právo na svůj názor. A Jedna věc, ta se netýká toho 20-bodového akčního plánu, ale ukazuje, jak se vyvinula atmosféra i mezi e, křesťansko-demokratickými lídry. První dítě, které se ve Vídni narodilo 1. ledna tohoto roku, je e, holčička Asal, já nevím, jak se to čte, a narodila se muslimským rodičům. A její narození tedy Eh, bylo eh, jaksi důvodem nejenom gratulací, ale také obrovské vlny nenávisti. A já oceňuji, že proti tomu vystoupil papež, to si myslím, že bylo správné a měl by také využít e, svoji váhu pro to, aby připomněl některým politickým e, představitelům a nejenom křesťanským demokratům ty hodnoty, ke kterým se e, jakoby hlásí. Protože to je jediný způsob, jak dosáhnout těch 20 bodů vašeho akčního plánu, které velice podporuji. Děkuji. A konečně Birgit. Děkuji. Já to mohu docela zkrátit, protože všechno, co říkala Sofie, jsem chtěla taky zmínit. A některé velice katolické země v regionu odmítají jakoukoliv formu solidarity. Zmíním jen dvě. V Maďarsku máme 3,8 milionů registrovaných eh, katolíků a v Polsku 9 z 10 občanů se hlásí ke katolické církvi. Nejde jenom o to, že oni nechtějí mít uprchlíky, u nich oni odmítají i jakoukoliv odpovědnost eh, k evropským relokacím, nejsou aktivní v oblasti přemístování, nemají žádnou strategii pro integraci, podmínky v, těch uprchlických táborech jsou strašné, ale staví ještě větší a ještě delší ploty. Takže konkrétní otázka. Je, je pěkné, že máme společné stanovisko a kdykoliv se setkávám s lidmi z katolické církve, tak zjišťujeme, že máme společné názory a to je dobré. Ale moje otázka zní, co vy děláte, co vy můžete dělat proto, abyste dovedli tento region a tyto země ke změně postoje. Co můžete udělat ve spolupráci s, vašimi, s vaší komunitou v těchto zemích a zdání něco můžete a něco chcete udělat pro to, abyste podpořili ty komunity, které existují i v takových zemích, jako v Polsku, které si přejí podpořit integraci uprchlíků, ale třeba na to nemají zdroje. Takže je tu něco, co chcete udělat, něco, co konkrétně děláte a Myslíte si, že něco bychom mohli udělat společně, abychom dosáhli pokroku? Děkuji. To jsou dobré otázky. Vím na základě diskusí s otcem Badžiem, že to je právě to, ten praktický aspekt, to, to je velmi důležité, takže prosím, soustředíte se především na tuto otázku. Děkuji vám za tyto otázky. Já na některé odpovím italsky, na jiné anglicky. Každopádně děkuji paní Kenge, která ocenila náš dokument. Děkuji za ty body, které zmínila paní Spinelli. Doufám, že jsem vám nezmrzačil jméno. Shodujeme se, shodujeme se především co se týče toho seznamu bezpečných zemí, který je třeba zrevidovat a hlavně kritéria jejich výběru je třeba zrevidovat. My jsme vyzvali biskupskou konferenci, aby ty body předala dál. Je to výzva. My jsme je požádali, aby zjistili, jakcí zástupci vlád e, jsou zapojeni do tohoto procesu a aby s nimi e, navázali dialog. Jsme také připraveni a můžeme pomoci biskupským konferencím v této oblasti. Doposavať byly výsledky velice pozitivní. Už jsem se setkal se 40 představiteli vlád a biskupských konferencí. Snažili jsme se posunout některé tyto body ku předu. Uspořádali jsme řadu schůzek. Zdůrazňujeme ty nej významnější zájmy. Co se týče mezinárodních úmluv, my jsme v těch 20 bodech nechtěli ty úmluvy přímo zmiňovat. Já jsem třeba tady zmínil um, úmluvu, o, nebo vy jste hovořila o úmluvě o právech dítěte. Těchto 20 bodů mají jakýsi fokusy formální roli, ale samozřejmě v tom lze nalézt všechny e, úmluvy OSN, e, MOB, všechno, co se týká boje s rasismem, xenofobí, přestože to nesouvisí přímo s migrací, ale prostě s tímto světem. A co se týče práva na migraci, já jsem to mnohokrát musel vysvětlovat svým studentům. To je právo symetrické máme právo opustit svou zemi a zase se do své země vrátit také. Ale není, nikdo nemá nárok na vstup do jiné země než vlastní. To je právo asymetrické a to je nadále jak si předmětem diskuzí je třeba zjistit, do jaké míry právo na osobní a rodinné sebeurčení může jak si podpořit naše úvazy, o, úvahy o tom, kde toto právo vykonávat, to právo na migraci. A osobně mohu říci, že je potřeba jaksi se chovat zodpovědně. Měli bychom umožnit každému, ať se nachází kdekoliv, aby se sebe realizoval a pokud to nejbude možné, tak bychom měli uvažovat o tom, jak bychom mohli jednat, protože existují asymetrické situace. Víme, že v některých zemích to možné není. Co se týče bezpečnosti, nikoli bezpečnosti osob, ale národní bezpečnosti, v mezinárodní úrovni, na mezinárodní a právní úrovni existuje skutečná harmonie. Není možné stavět do protikladu osobu a stát. Stát existuje, ať už je nebo není složen z lidí a ve v humanistické filozofii stát existuje jedině jako spojení osob. To není Eh, jak si um, eh, stát bez lidí neexistuje. Takže my v tom dokumentu říkáme, že je potřeba nalézt rovnováhu s národní bezpečností. Svatý otec ve svém poselství ze 14. ledna, příští neděli bude toto poselství uveřejněno, řekl, že osobní bezpečnost má mít přednost před národní bezpečností. pokusím se odpovědět na další dvě otázky, které se týkají možnosti katolické církve. Jak víte, katolická církev plní celou řadu různých úkolů ve společnosti a já musím říci, že tisíce eh, kněžů jsou přímo zapojeni do přijímání a vítání migrantů, jejich pomoci, jejich integrace a musím říci, že je zcela jednoznačné v Evropě i v jiných částech světa, že právě angažovanost katolické církve je v souladu s těmito myšlenkami a my se snažíme dělat maximum a Tisíce pracovníků vítají miliony lidí a investují také e, miliony eur do této činnosti. Takže děkuji také všem dobrodincům, kteří věří e, práci katolické církve. My jsme velice šťastní, že můžeme říct, že jsme nalezli celou řadu dobrých partnerů v jiných církvích, v jiných e, náboženských skupinách a kte, kdy, kteří oni pomáhají nám a my jim a velice nás toto těší ve smyslu toho dialogu, o kterém hovořila paní Denke, o e, mezináboženském dialogu, který je pro nás velmi důležitý. Vy víte, Každý člověk má nárok na svůj názor a proto, aby názor změnil, musí mít k tomu nějaký důvod. Takže ti křesťanští politici mají své názory a eh, papež hovořil o principech a během roku 2017 o tom hodně hovořil, i v tomto roce bude hovořit s nimi o principech a o tom, co žádáme v katolickém společenství a od katolických politiků. Eh, je ten proces změny názorů a mentalit vyžaduje dosažení určitého konsenzu a kontextualizace eh, vlastně těch stanovisek, což je nejobtížnější, protože když žijete v konkrétní situaci a musíte řešit ty, ty obavy lidí, které mohou být reálné, někdy ty, ty příčiny toho strachu reálné nejsou, ale, ale ten strach je reálný a to je to, s čím je třeba pracovat. Takže proto my se snažíme snažíme dělat maximum i v jiných zemích a já bych mohl uvést celou řadu eh, velice dobrých příkladů ve všech evropských zemích, nejenom v některých z nich. Ve všech evropských zemích tisíce případů osvědčené praxe a mohu říci, že musíme také kontextualizovat také ty strachy a překonáváním tohoto strachu, což je právě ta práce, kterou my můžeme odvádět. A já jsem zmiňoval změnu retoriky. To je věc, kterou my musíme e, vést a iniciovat. Není možné každý den číst negativní zprávy o migrantech, o prchlících a azylantech. Ta negativní retorika zvyšuje strach lidí a neumožňuje nám vidět příležitosti, které vždy existují právě zatím, protože Eh, nejsou zatím zjevené, ale my musíme vnímat potenciál, kulturní výměnu, možnost růstu společně. A, když, a podív, je třeba podívat se na ten velký obraz lidstva, jakožto jednoho lidstva, kdy buď budeme růst společně, nebo nebudeme růst vůbec. A, takže omlouvám se, já jsem chtěl zdůraznit to, co říkal svatý otec, parlament i Evropská unie, já jsem, o, nebo o nich já jsem přesvědčen, že eh, Evropská unie nese velkou odpovědnost právě za posilování lidské důstojnosti, vyhledání, při hledání jejich místa a kde mm, tak, aby eh, to mohli eh, jaksi žít důstojně kdekoliv. A to je poslání nejenom katolické církve, ale celého lidstva a já oceňuji a velice děkuji za pozvání a doufám, že budeme úzce spolupracovat. Děkuji vám i za vaše otázky a jakékoliv návrhy, které byste na nás měli, tak eh, prosím, já tady na sebe nechám kontaktní údaje a budu velmi rád, když eh, mi napíšete a rád vám poskytnu další údaje a budeme pokračovat v této diskusi. Děkuji vám. Thank you and I'm glad we... Děkujeme vám. Byla to velice otevřená, upřímná diskuse. Díky i za vaši upřímnost a vaše odpovědi. Kolegové, zaměření církve bylo na tu globální dohodu OSN. Rád bych zmínil, že budeme mít alespoň dvě následné schůze, a to v únoru a pak proběhne také společné slyšení s výborem pro rozpočet a ostatními. S otcem Baggio jsme probírali také to, že katolická církev, podobně jako eh, jiné eh, náboženské skupiny, jsou mezi největšími poskytovateli eh, péče a sociální pomoci, takže prosím, uvědomujme si, jak velkou praktickou roli hrají v členských státech. Není to jen politická otázka, je to obrovská rozpočtově integrační otázka. Díky otče Baggio eh, a, pan, a otče Hernandezi také eh, těšíme se na další spolupráci do budoucna. Pozdravujte svatého otce. A vám, kolegové, děkuji za skvělou rozpravu. Eh, doufáme, že vás brzy opět uvidíme. Um, uh, Kolegové, teď přejdeme do části za zavřenými dveřmi a probereme další bod na pořadu jednání. With apologies to um, everyone that was waiting for this, it should have begun. Omlouvám se všem, kteří čekali, že začneme v 17.45. Já za to nemůžu.